So, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne vám všem. Ráda bych dnes mezi námi přivítala výkonného místopředsedu pana Dombrovskise a komisaře Gentiloniho a Šmita, kdy budeme probírat hospodářský dialog a podzimní balíček evropskému semestru. Tento balíček vlastně zahajuje cyklus evropského semestru s doporučením ekonomické politice v euro zóně, také strategii udržitelného růstu a zprávy mechanismu včasného varování a zprávy o zaměstnanosti. Je to součástí tedy toho nařízení eh, šesti balíčku. A dnes tedy máme možnost eh, si vyslechnout komisaře a pohovoří také stínoví zpravodajové a hlavní zpravodajové, kteří vypracovávají zprávu z vlastní iniciativy a o udržitelném růstu. A nyní tady bych chtěla požádat pány komisaře, aby e, nám přednesli své úvodní projevy. V první řadě pan komisař Dombrovskis. Paní předsedkyně, dámy a pánové, mne velice těší, že mohu být zde přítomen na této první výměně názoru na téma evropského balíčku evropského semestru v tomto mandátu. Já vím, jak byl Evropský parlament zapojen do celého procesu semestru. Vždy jste spolupracovali a byli jste ochotní tedy včasně reagovat na veškeré změny. Takže v jakém širším ekonomickém kontextu se nyní nacházíme? Evropská ekonomika zažívá svůj osmý rok růstu, zaměstnanost je rekordně vysoká, investice vzrůstají a veřejné finance se vylepšily. Nicméně ještě přetrvávají určité potíže, míra nezaměstnanosti v určitých státech je stále vysoká. Také jsou tu určité určitá rizika týkající se tedy hrozících externích výhledů a geopolitického napětí. Také dospěli jsme, nebo došlo k určitému přechodu z dekády na dekádu. Je to hrozba klimatických změn, hovoří se o tranzici na nízkouhlíkovou ekonomiku, technologické pokroky, digitalizaci a demokratické změny. Vše toto hluboce změní také naše ekonomiky, naše společnosti a musíme tedy umět čelit těmto výzvám. Proto máme eh, strategii udržitelného růstu týkající se ekonomiky a zaměstnanosti a příslušných priorit pro EU a zaměřujeme se tedy na udržitelnost. Eh, vše se zakládá na čtyřech principech stabilita, produktivita, spravedlnost a udržitelnost. V první řadě ekonomická stabilita to je takový předpoklad pro ekonomický růst a transformaci. Fiskální politiky musí být zodpovědné a vhodně diferencované, musí vést k udržitelným veřejným financím a to vše v souladu se společně dohodnutými pravidly země s fiskálním prostorem by je měly využívat, měly by snižovat své zadlužení a snižovat také náklady což také bude zvyšovat důvěru obyvatele daňových poplatníků. Navíc jak domácí, tak externí nerovnosti by měly být i nadále pod kontrolou. Ostatně kolega Paolo o tom bude více hovořit. A zároveň je třeba také pokročit v, v propracování ekonomické a měnové unie, dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů je naprosto nezbytné pro silnou Evropu na globální scéně. Za druhé, otázka produktivity. Je tu kontext stárnutí populace, a také narůstá větší poptávka po zdrojích, jsou omezené takže je důležité, aby to byly větší investice do vzdělání, do nabývání schopností, musí se provádět strukturální reformy, které povedou k podpoře digitalizace a nových technologií. A proto potřebujeme být konkurenceschopní, potřebujeme mít efektivní trhy. Třetí priorita je spravedlnost, tedy sociální spravedlnost, která je samotným jádrem evropského sociální a tržní ekonomiky. Evropská rada již zdůraznila, že je zapotřebí implementovat Evropský pilíř sociálních práv. Tímto si přejeme vylepšit pracovní podmínky a podmínky pro život všech občanů, zajistit také neutrální a klimaticky neutrální prostředí, podporovat digitální ekonomiku. Zveřejnili jsme také příslušné sdělení komise o sociálně silné Evropě, pro eh, tu správnou eh, tranzici. Na, máme tu podzimní eh, balíček, který navrhujeme a již z našich analýz jsme zjistili, že Evropa opravdu je již úspěšná v plnění tohoto pilíře a myslím si, že kolega Nikola o tomto právě bude hovořit více. Čtvrtým principem je udržitelnost. Evropa by měla být klimaticky neutrálním kontinentem. Je to velká výzva naší generace a vlastně má dopad na všechny Evropany, protože klimatické změny neznají hranic. A veškerý tento přechod na klimaticky neutrální prostředí bude vyžadovat obrovské investice pro eh, období do roku 2030 počítáme s investicemi v hodnotě 260 miliard a proto musíme vynaložit velké úsilí na všech úrovních, protože samotný evropský rozpočet jako takový nevyřeší klimatické změny. Potřebujeme masivní globální investice. Je to celoglobální záležitost. Komise předložila investiční plán v rámci Evropského Green Dealu a také příslušný mechanismus spravedlivého přechodu. Tímto vysíláme jasný signál všem veřejným orgánům, společnostem a investorům, že je třeba myslet zeleně, nemáme totiž jinou volbu. Tento plán se zakládá na třech pilířích. V první řadě financování, to je mobilizace jednoho trilionu do udržitelných investic, za druhé správné podmínky, které podpoří veřejné orgány, aby investovali udržitelně a v neposlední řadě prostředky na ty takzvané dobré projekty. Budeme podporovat národní zprávy a promontéry, aby tedy mohli předkládat kvalitní projekty a také je vypracovávat a realizovat. Ještě bych chtěl říci, že samozřejmě váš Evropský parlament a jeho práce byla naprosto zásadní tady v tomto procesu směřování k uhlíkově neutrální ekonomice. Toto vše bude také viditelné v dalším kroku evropského semestru. Další zpráva bude zveřejněna na konci února. Um, měli bychom zahájit um, integrované a udržitelné cíle. Myslím, že kolega Paolo o tom bude hovořit více. Dále um, budeme se i nadále zaměřovat na uh, makroekonomiku a sociální oblast. A za třetí pokusíme se identifikovat ta území, která jsou nejvíce postižená nebo budou nejvíce postižená tím přechodem na klimatickou neutralitu a které bude třeba tedy nejvíce podpořit. Budeme pro ně připravovat specifické plány pro tento přechod a využívat prostředky příslušného fondu. Takže Tímto vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane Dombrovskisi, a nyní bych předalo slovo Paulu Gentilonimu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pro mne je velkým potěšením, že tu dnes mohu eh, být přítomen a já se ve svém projevu soustředím na tři témata – první řadě cíle udržitelnosti a evropský semestr a naše doporučení pro eurozónu a pak eh, také mechanismus včasného varování a příslušnou zprávu. Jak eh, kolega právě předeslal, my eh, se zabýváme integrací cílu udržitelnosti OSN do mechanismu evropského semestru. Již jsme tento proces zahájili společně s naší každoroční strategií udržitelného růstu a myslím, že Toto je tedy velká část těch doporučení pro eurozóny. Další část budou příslušné zprávy, výroční zprávy. Další bude zveřejněna na konci února, což je taková hloubková strategie a hloubková analýza té environmentální udržitelnosti a možných synergií mezi environmentální, sociální a ekonomickou oblasti. Tyto zprávy zemi také budou zahrnovat přílohu, kde budou právě popsány výkonnosti jednotlivých členských států podle těchto SDG. To znamená, státy budou vyzvány, aby informovali o dosaženém pokroku. Tyto informace očekáváme v dubnu a toto bude informace, kterou pak zpracujeme do těch specifických doporučení pro jednotlivé země. Tady bych chtěl zdůraznit, aby vše tedy bylo jasné, že toto jsou pouze první kroky něčeho, co můžeme nazývat eh, takový pilotní cyklus integrování cílu udržitelnosti do evropského semestru. Ještě to není konec procesu. Není to něco, co bychom mohli vyřešit za jeden týden. No a nyní se dostávám k návrhu doporučení pro eurozónu. Tady dvě klíčová slova jsou koordinace a různorodost. Už nemůžeme nahlížet na eurozónu jako 19 oddělených ekonomik. Musíme ji považovat jako jeden ekonomický subjekt. A, a situace, ekonomická situace těchto eh, zemí této oblasti eurozóny je vlastně eh, velice důležitá. Je to důležitá zóna na globální úrovni, ale celková koordinace neznamená něco harmonizovat a kompletně slaďovat. Stále necháváme volný prostor členským státům a příslušným orgánům, aby podle jejich charakteristik reagovala na velké velké výzvy, například deficit a, a to, jak se s tím vypořádávají, se zadlužením země, pak i také možné přebytky, které pak mohou obrátit do možných strukturálních investic toto eh, se nyní objevuje tedy v období určité stagnace a potřeby po velkých reformách. A podobně také státy s velkým veřejným zadlužením by je měly snižovat a uspůsobit tedy také ten krok daňových reform tak, aby podpořili nezbytné investice. My se snažíme v tomto členské státy podporovat, aby směřovali ke spravedlivé a inkluzivní tranzici směrem tedy k tomu správnému zelenému konkurenčnímu prostředí a k digitální ekonomice. Je to totiž velká příležitost, kterou bychom měli využít. Samozřejmě vše bude velkou výzvou i pro mnohé naše pracující, takže je důležité nastolit tu správnou rovnováhu i v rám, ostatně je to jeden z těch principů toho mechanismu spravedlivé tranzice. A pak v neposlední řadě také nestratit ze zřetele tu nezbytnost bojovat proti daňovým podvodům a také vyřešit eh, situace eh, korporátního zdanění. To je stále ještě naše priorita. No a v neposlední řadě ten reporting mechanismu včasného varování ten vlastně zahoje ten každoroční cyklus eh, makro, eh, postupu mm, v případě makroekonomických nesrovnalostí. V takovémto případě je zapotřebí vypracovat hloubkovou analýzu. Ovšem, dobrou zprávou tady je, že pouze 13 členských států, které prošly tímto řízením, eh, nebo tak pouze 13 států je nyní analyzováno. Tady bych chtěl eh, zdůraznit také eh, určitý vývoj. Došlo k nápravě těch makroekonomických nesrovnalostí, jako například vysoké, eh, vysoká míra zadlužení. Je třeba i nadále provádět úpravy na vyřešení těchto situací nerovnováhy a ne, nesmí se tedy omezovat a negativně ovlivňovat ty ekonomické výhledy celé eurozóny. Mohou to být totiž rizika nárůstu cen a to všude. A pak to může mít také vliv na cenu pracovní síl. To může nejvíce ovlivnit oblast střední a východní Evropy a baltských zemí. Komise také učiní další krok v tomto cyklusu um, makroekonomických postupů v případě nerovnováhy. Budeme mít zprávu na konci února. A ještě bych chtěl využít této příležitosti a pohovořit o tom dalším kroku tohoto cyklu semestru. My jsme samozřejmě ochotni se zúčastnit další výměny názoru po té, co budeme mít právě již zveřejněnou tuto zprávu na konci února. No a nyní bych zase předal slovo paní předsedkyni. Děkuji. Ano, samozřejmě, můžeme si vyměňovat i funkce. Děkuji a nyní pan Nikola Schmidt. Thank you, <laughs> Madam President and Madam Vice Děkuji, paní předsedající, paní místopředsedkyně. Když dovolíte, začnu francouzsky. A pak přejdu do angličtiny. Takže s nesmírným eh, potěšením být znovu mezi vámi. Ekonomická či socioekonomická zpráva má za cíl posílit eh, sociálně tržní hospodářství, které musí sloužit občanům tak, jak to eh, vyjádřila předsedkyně komise Ursula von der Leyen. A v podstatě můžeme se spolehnout na a víc z toho pilíře sociálních práv. Na základě toho byla zahájena eh, diskuze eh, v 14. ledna, abychom mohli konkretizovat tento pilíř a sociální Evropu. A komise rovněž představila první prvky eh, rámce pro minimální odměňování pro všechny Evropany, čímž eh, nastartovala první kolo konzultací sociálních partnerů, abychom zjistili, jaký je jejich názor. A roční strategie pro udržitelný eh, růst podporuje ekonomiku, která chce sladit trh, ekonomickou stabilitu, sociální ochranu a boj s klimatickými změnami. A teď přejdu do angličtiny. on the European pillar Plnění Evropského pilíře sociálních práv je také otázka zlepšení odolnosti našeho hospodářství a udržitelné konvergence a inovací. E, zejména to platí v hluboce integrované oblasti, jako je naše měnová unie. Hospodářská konvergence a sociální konvergence musí jít ruku v ruce. Z toho důvodu Navrhované doporučení pro eurozónu vzývá k akci v celé řadě bodů, které se týkají hlavních, pilířů, eh, hlavních bodů pilíře, například posílení investic do vzdělávání a eh, školských systémů, dovednosti a aktivní pracovní politika, prosazování zapojení žen do trhu práce, zejména zajištění rovnosti na všech úrovních prosazování kvalitních pracovních míst, spravedlivé pracovní podmínky, řešení segmentace trhu práce, zlepšení přístupu k adekvátní a udržitelné sociální ochraně, podpora sociálních dialogů a kolektivního vyjednávání. V letošním roce budeme mít návrh zprávy, na, společný návrh zprávy o zaměstnanosti a ten potvrzuje, že Evropa tento pilíř sociálních práv začíná plnit nadále navyšujeme, je to 241,5 milionů lidí, kteří jsou zaměstnáni v EU, což je nejvyšší úroveň historicky vůbec. Počet osob, kterým hrozí chudoba nebo sociální vyloučení, se nadále snižuje a to už 6 let v řadě. Ale příjmy a nerovnost jsou eh, respektive nerovnost v oblasti příjmů je stále na vysoké úrovni. E, pro řešení této nerovnosti potřebujeme činnost v celé řadě oblastí, včetně zvyšování dovedností, navržení daňových a dávkových systémů, stanovení minimální mzdy, podpora rovných příležitostí v rámci vzdělávání, zajištění přístupu k dostupným a kvalitním sociálním službám, včetně sociálního bydlení a prosazování genderové rovnosti. Genderová rovnost je i nadále výzvou. Eh, genderová propast v eh, oblasti zaměstnanosti a platů, to je v podstatě stabilní otázka už někdy od roku 2014. Sice v roce 2018 jsme se trošičku zlepšili, ale přesto eh, i nadále musíme držet krok s produktivitou, abychom zajistili důstojné živobytí. Produktivita je i nadále eh, na vysoké úrovni, zejména se to týká eh, domácností, kde někdo pracuje na zkrácený úvazek nebo na, na dobu určitou. 4. března komise představí aktualizovanou agendu pro dovednosti. Tady je potřeba eh, si uvědomit, že dovednosti usnadňují lidem přizpůsobení se transformacím, přizpůsobení se trhu práce, přizpůsobení se environmentální transformaci. Žádá si to kontinuální zlepšování dovedností nebo jejich změnu. Platformové práce, i když poskytují nové pracovní příležitosti, natahují eh, možnosti trhu práce až na samotné maximum. Velice často trhy práce nejsou přizpůsobeny těmto novým metodám. Na tom budeme muset zapracovat. Naším cílem bude zajistit sociální ochranu všem pracovníkům bez ohledu na to, jaký status mají. Eh, systémy sociálního zajištění musí být modernizovány, přesto některé skupiny obyvatelstva stále čelí velkým problémům, například OSVČ nebo pracovníci s nestandardní dobou práce. Bude potřeba řešit otázky penzí, zdravotnictví a dlouhodobé péče. Zajištění adekvátnosti penzí je stále důležitější v politických diskusích. Je potřeba zajistit udržitelnost těchto systémů i systému dlouhodobé péče, to je také naprosto zásadní. Mnoho členských států se stále až příliš mnoho spoléhá na systémy neformální v oblasti pečovatelství. Sdělení tak vyvolalo velice obšírnou debatu co do jeho implementace v rámci institucí, v rámci členských států, místních a regionálních aktérů, sociálních partnerů a občanské společnosti. Implementace tohoto pilíře je naší společnou odpovědností mezi evropskými institucemi a všemi aktéry na všech úrovních. Evropský parlament je hlas eh, evropských občanů a jako takový může velice ceným způsobem přispět a my se na tento příspěvek spoleháme. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane komisaři. A teď začne první kolečko otázek a odpovědí. A to podle předchozí praxe. První budou tedy eh, zpravodajové z výboru Econ a Empl k aktuálním zprávám o semestru. Každý bude mít tři minuty a poté bude mít komise čas na odpovědi. Eh, každý z komisařů dostane zhruba dvě minuty. Takže teď má slovo Aurore Laluc z výboru Econ. Bonjour, je vais m'exprimer en français. Oui. Paní předsedkyně, drazí komisařové. Komise volá po přepracování evropského semestru. Stále se to vlastně roční strategie pro udržitelný růst. A v té zprávě, za kterou eh, zodpovídám, o které se brzo začne jednat, jsme se snažili definovat tento přístup prostřednictvím změny ukazatelů a včetně i integrace SDG. Nicméně, všichni víme, že eh, to, o co zejména jde, jsou veřejné výdaje. Protože trh nemůže plně nahradit stát na všech úrovních. A naše ekonomiky již roky trví, trpí nedostatkem investic, což ve Francii, v Polsku, ve Španělsku, v různých oblastech eh, na poli infrastruktury či obnovitelných energií. Všichni čelíme stejnému problému nedostatečných investic. A ta zpráva podstatě konstatuje tento nedostatek a vyjadřuje nad ním politování. A, takže v podstatě jsme překročili určité tabu na evropském kontinentu při krizi a to je využívání měnové politiky. Ptám se, zda ekologická krize nám umožní, abychom opět byli pragmatičtí a abychom překročili další tabu. A to je tabu veřejných investic. Jinými slovy, Zajímal by mě váš názor na takzvané zlaté pravidlo, abychom vyloučili environmentální výdaje z veřejných výdajů a nebo také revize takzvaného tupaku a sixpacku eh, a revize eh, paktu stability a růstu. Vzhledem tomu, že víme, že vidíme, že neexistuje ekonomická, eh, efektivní ekonomická politika bez eh, této reformy. Chceme-li dosáhnout eh, nulového uhlíku, to je sice dobré, ale nedosáhneme toho, pokud nepřekonáme rozpočtové limity. Takže to je něco, na, čem, na co opravdu naléháme. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo paní Klára Dobrev z výboru EMPL. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Jak jste řekl, pane Dombrovsky, si EU v posledním desetiletí zažívá hospodářský růst. Máme úžasná čísla, podíváme-li se na HDP, investice, zaměstnanost a jiné makroekonomické indikátory, tak jsou občas až rekordně vysoké. Ale to je pouze jedna strana mince. Pak je tady ještě druhá strana mince, která tak skvěle už nevypadá bez ohledu na průměrný růst eh, nerovnost v naší společnosti v Evropě v posledních letech roste. Chudoba, zejména dětská chudoba, to je zvlášť varující, je na vzestupu. Situace se nezlepšuje. Bez ohledu na to, jak úžasná ta hospodářská čísla jsou bez ohledu na výroční růst. Selháváme v sociálních aspektech naší unie. A za další, hodně hovoříme o výzvách v podobě změny klimatu, podnikáme určité kroky, doufejme, že budou stačit. Ale nedostojíme svého poslání, pakliže na svou stranu nezískáme stovky milionů Evropanů. Jinými slovy, ta spravedlivá transformace nebo sociální aspekty toho zeleného dílu, té zelené dohody, to není něco nad rámec té zelené dohody jako takové. Není to něco, co splníme, protože to bude hezky vypadat. To je samotné jádro zelené dohody. Bez spravedlivé transformace, bez silných sociálních aspektů, nebudeme schopni splnit ta přání, která jsme v zelené dohodě učinili a v tomto ohledu nesmíme selhat. Takže rozhodně potřebujeme nějaký nový model. Pane Dombrovsky, si ve svém projevu právě teď jste zmínil spravedlnost a udržitelnost. My v Evropském parlamentu eh, to chápeme tak, že udržitelnost znamená hospodářskou udržitelnost, sociální udržitelnost a ekologickou udržitelnost. To znamená takové tři v jednom, ale v jednom, to je zásadní. Nemůže to být od sebe odděleno. Hovoříte o spravedlnosti, eh, jako by to bylo něco navíc, co musíme naplnit, kromě udržitelné ekonomiky nebo udržitelné politiky v oblasti změny klimatu, ale ono to tak není. Není to nic extra. Mělo by to být v samotném jádru toho našeho snažení. Má otázka tedy je, jak komise hodlá zajistit, aby, jak jste řekl, spravedlnost byla v tom novém modelu stejně důležitá, a chci zdůraznit stejně, a že tam budou adekvátní investice a tady zdůrazňuji adekvátní. Děkuji vám. Díky. A teď má slovo pan Dombrovskis. Děkuji vám za otázky. Nejprve k té první. Evropský semestr. Porovnáte-li výsledky z předchozí komisí. Vidíte, že jsme změnili narrativ evropského semestru a to dost výrazně. Proto jsme změnili také název toho dokumentu, už nemáme výroční růstová, eh, eh, výroční průzkum růstu, máme tady výroční růstová udržitelná strategie, abychom reflektovali ten nový narrativ, že se díváme na hospodářské, sociální i environmentální klimatické aspekty. A to integrovaným celostním způsobem. To je tedy základ našeho nového semestrálního přístupu. Pak podíváme-li se na otázku, která zazněla na téma přeskumu Sixpacku a Twopacku, tak ano, aktuálně připravujeme přeskum těchto dvou balíčků, eh, hodnotíme řekněme, aktuální stav co do našich fiskálních pravidel. A zároveň s tím hodláme spustit konzultaci eh, velice otevřeným způsobem, aniž bychom jakkoliv předjímali výsledek, na téma hodnocení toho, kam bychom se měli v rámci fiskálních pravidel ubírat. A na základě této konzultace jako další krok bude, že připravíme návrh v tomto kontextu. Co se týká obsahu, možná je trošičku eh, nemístné předjímat závěry, ale eh, máme zde určité eh, aspekty, které jsme získali to SFSB, co se týká zjednodušování, benchmarkingu a kapitálových kotev takzvaných. A díváme se i na to takzvané zlaté pravidlo. To je také něco, co bude základem našich dalších diskuzí. Dále, Hovoříme-li o udržitelných investicích, zde bych rád zdůraznil Evropskou zelenou dohodu a investiční plán, který zde byl schválen a bude to také velice důležitý příspěvek. Chceme získat alespoň 1 bilion euro na udržitelné investice pro příští dekádu. Propojení environmentálních a sociálních aspektů. Jak říkám, je to již obsaženo v našem novém narrativu, eh, té výroční strategie pro udržitelný růst. Vnímáme to integrálně a komise to opakovaně zdůrazňuje, že tu zelenou transformaci musíme provést, musíme tedy se přizpůsobit zelené a digitální transformaci stárnutí populace a to inovativním sociálně akceptovatelným způsobem, který se bude řídit naším socioekonomickým modelem. Jenom na okraj zmíním, že jsme právě vydali sdělení na téma silné sociální Evropy za účelem eh, spravedlivé transformace a tam přesně popisujeme eh, navrhovaný postup. Děkuji. Děkuji vám, pan Gentiloni. Takže já bych odpověděl takto. Ta slova, která byla použita paní předsedkyní von der Leyen, když řekla, že Green Deal je naší novou strategií růstu. Myslím, že v těchto slovech se skrývá poselství. Musíme s tím pracovat. Jak řekl Valdis, zahájíme proces revize Sixpacku a Tupeku. Eh, Nemáme žádné okamžité řešení, vyžádá si to několik měsíců, parlament bude hrát ústřední roli v těchto diskuzích a naším cílem je, aby veřejné i soukromé investice fungovaly hladšeji. Evidentně máme situaci nedostatečných investic, kterou musíme řešit. K otázce pana Dobreva. That's... Dobrev. Tak, když hovoříme o udržitelnosti, používáme obecnou koncepci udržitelnosti, to jest environmentální, ale také sociální. V nedávných letech jsme konstatovali poměrně dobré, dobrý růst, ale bez, bez dostatečného vlivu na sociální udržitelnost. A to je to, co se po nás chce. Abychom integrovali do evropského semestru i sociální a environmentální aspekty, aniž bychom rozředili makroekonomický rozsah což není jednoduché, ale já myslím, že když budeme společně pracovat, tak se nám podaří tohoto cíle dosáhnout. Děkuji. Pan Schmidt? Děkuji, jenom bych doplnil k tomu, co právě řekl komisař Gentiloni. Já si myslím, že je důležité, že ta sociální dimenze má stejnou míru důležitosti v rámci této transformace. Nejenom zelené transformace, ale také digitální transformace. My jsme vydali to sdělení Silná sociální Evropa pro spravedlivý, spravedlivou transformaci, takže je tu ta vazba. Ten nástroj, který k tomu máme, je implementace sociálního pilíře a abych k tomu doplnil několik dalších prvků. Jednak investice do lidí. To znamená, že když je řeč o investicích, je to také o investicích do lidí, neboť dovednosti budou klíčové k tomu, abychom dosáhli té transformace pro všechny, abychom nikoho neponechali stranou, abychom vytvářeli kvalitní pracovní příležitosti, abychom připravili lidi na, tato, na tyto kvalitní, pří, eh, kvalitní pracovní místa. A, a samozřejmě tedy na trhu práce jsou dovednosti zásadní. Hovořili jsme i o, o platech o tom rámci pro minimální odměňování, o posilování kolektivního vyjednávání a boj s chudobou, to jste zmínili. Dětská chudoba, to je jedna z ústředních otázek. A my teď pracujeme na tom, abychom nastavili tu záruku pro děti. Děkuji. A nyní přecházíme k druhému kolu otázek. Máme tu čtyři řečníky. 1,5 minuty na každého a začneme výborem Ample Denis Radke za EPP. Vážená paní předsedkyně, vážení komisaři, kolegyně a kolegové, v první řadě děkuji komisařům, že dnes přišli a odpovídají na otázky. A děkuji také Valdisovi za to, že si ve svém příspěvku jasně řekl, že otázka sociální spravedlnosti bude u této komise naprosto zásadním aspektem politické práce. Rád bych navázal konkrétní otázkou. Podívejme se na ten Fond pro spravedlivou transformaci. Hodně se hovoří o jeho vybavení prostředky jak to má konkrétně vstoupit činnost. Neustále se potvrzuje, že takovýto fond je naprosto zásadní, to zdůrazňuji i já, ale je potřeba upozornit také na to, že eh, to může být taková, tak, taková drobná, takový drobný kšeftík na úkor Evropského sociálního fondu. Tedy sociální vybavení zelené transformace našeho hospodářství, to je naprosto zásadní, abychom se vyhnuli strukturálním propadům, ale nesmí to být na úkor jiných v rámci členských států. A z tohoto úhlu pohledu bych tě rád poprosil, aby ses k tomu tématu ještě jednou vyjádřil. A pak ještě jedna věc na pana Šmita k jeho práci, eh, která eh, se točí kolem minimální mzdy. Vy jste zmínil, že ten proces již začal, já bych rád velice jasně řekl ve finále, jak ten proces nakonec dopadne pro mě naprosto zásadní, aby takovéto téma bylo z hlediska kolektivního vyjednávání přínosem, protože hodně hovoříme o růstu, hodně hovoříme o úspěchu tohoto růstu, ale když se podíváme například na Německo, Eh, tak na, tam v chemickém průmyslu zvýšení platu o 30% za poslední rok, to je hrozně hezké, ale jinak máme celé branže, kde dochází k čistému propadu, což je sociální dynamit. A chtěl bych se zeptat, zda mi k tomu můžete něco dodat. Děkuji, Markus Ferber, výbor ECON EPP. Ano, já budu také mluvit německy, když to, když to dovolíte a dovol, do, do, sna, budu se snažit dodržet čas. Soustředím se na proces semestru. Komise neustále hovořila o tom, že eh, semestr chce eh, poněkud jaksi rozvolnit, máme méně konkrétních doporučení, eh, chceme podporovat investice, provádět strukturální reformy, zajišťovat odpovědnou rozpočtovou politiku. Výroční růstová udržitelná strategie 2020 je eh, v rámci tohoto trojuhelníku tak nějak v dalším úhlu. Eh, je tam totiž nová, nová dimenze, eh, spravedlnost, životní prostředí a udržitelnost. No a teď slyšíme, že máme cíle udržitelného rozvoje, které se do toho semestru mají integrovat, což znamená další posun nebo další rozšíření. Eh, a nabízí se otázka, jak si tu integraci představujete, jak to vlastně lze skloubit eh, s těmi cíly, které byly formulovány teprve nedávno, tím, že ten evropský semestr má být co nejvíce zaměřený. Jak to požadoval Evropský parlament opakovaně ve svých usneseních v posledních letech. A zejména by mě zajímalo, jakým způsobem hodláte cíl číslo 8 udržitelných cílů rozvoje integrovat do evropského semestru. Děkuji vám. Děkuji. Teď má slovo Marie-Pierre Vedren z výboru EMPL za Renew. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám chci poděkovat za to, že jste se dostavili a i vaše přítomnost, pánové komisařové, nám připomíná, že eh, sociální odpovědnost a ekonomická zpráva jdou ruku v ruce. Samozřejmě jsme rádi, že je to eh, dáno i do konceptu a do kontextu eh, toho zeleného, té zelené dohody. Tyto deklarace by neměly zůstat pouze na papíře. Jsou tu různé iniciativy, například minimální platy v členských státech nebo digitální dovednosti. Členské státy musí eh, více zohlednit vaše doporučení v evropském semestru, zejména v té sociální oblasti, což často je upozaděváno oproti rozpočtovým otázkám. Ale vy jen málo hovoříte o mobilitě pracovníků na vnitřním trhu, i když v předchozím mandátu mnoho iniciativ a revidovaných směrnic se týkalo právě tohoto tématu. Takže co uděláte, abyste zajistili mobilitu Um, pracovníků v Evropské unii, aby to bylo spravedlivé, aby to um, vylučovalo nějakou formu nekalé soutěže a tak dále. A dále fond pro tu transformaci a pro přizpůsobování se globalizaci, to jsou dva fondy, které jsou důležité, ale samozřejmě je tu také digitální a ekologická transformace. Jak chcete zajistit ucelenost na všech těchto frontách? Děkuji. Mm, Děkuji a nyní pan Eroglu z výboru Econ. Sehr geehrte Frau. Vážená paní předsedkyně, vážení komisaři, díky za možnost eh, pokládat vám dnes otázky. Dovolte mi začít citátem našeho spolkového ministra financí. Já jsem to našel na domovovské stránce a s dovolením to přečtu. Je to na téma evropského semestra. V rámci evropského semestru vypracovává Evropská komise Eh, na začátku každého roku zprávu o růstu. V této zprávě jsou důležité finanční, sociální a politické výzvy pro Evropskou unii a opatření na jejich překonání. I když eh, spolkový ministr financí není z mé politické strany, sdílím jeho názor na 100%, protože podle mého názoru se změnilo zaměření této zprávy. Teď je to v podstatě výroční zpráva o udržitelném růstu. E, a má otázka na komisi tedy odtud. Je, důl, je sice důležité mít tolik reform, ale je ještě důležitější, aby tyto reformy byly implementovány nebo zpracovávány v členských státech. Mám podobnou obavu jako kolega z EPP, tedy že to je takový další balíček nad rámec všeho, tím se to všechno rozmělní a reformy neproběhnou. Odtud tedy má otázka na komasy. Změnil se tedy, změnilo se tedy to zaměření, nejde už o strukturální reformy, jde víc o e, zprávu o udržitelnosti v rámci tohoto semestru. Děkuji. Děkuji. A teď tedy odpovědi komisařů. Pan Dombrovskis. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně, poslanci a poslankyně, já vám děkuji za vaše dotazy. Takže nejprve k tomu fondu pro spravedlivou eh, transformaci a vazba na ESF+. To, co tu komise navrhuje, je, abychom měli tento eh, fond a aby to byl vlastně byla hlavní priorita naše víceletého rámce. To znamená, to se opírá od těch 1,11 hrubého národního příjmu a e, teď nezačínáme tu debatu e, na úkor čeho to je. Myslíme si, že je to každopádně výzva a každopádně si to vyžaduje dodatečné finance. Víme, že Evropský parlament je ještě ambicioznější a chce 1,3 HNI, ale víme, že diskuze v radě jdou opačným směrem. Pro ně už 1,11 je příliš. Takže já nečekám, že by to bylo příliš jednoduché, ale každopádně by to mělo být eh, nad rámec toho našeho stávají, stávajícího předpokladu. A pak eh, streamlining. Eh, ano, já si myslím, že nebudeme dále omezovat ehm, doporučení pro jednotlivé země. Tam spíš budou bude širší pokrytí otázek, ale bude to otázka rovnováhy. To znamená, abychom udrželi zaměření na makroekonomické a sociální otázky a přitom zároveň zapracovávali um, cíle udržitelného růstu. První, o co jde, přístup k těm zprávám pro jednotlivé země, abychom byli schopni vyhodnocovat, jak se tato doporučení implementují, aby se to odráželo pak v těch cílech udržitelnosti. Je jich 8. Of, uh, European... Uh, ten cíl číslo 8, takže uh, podpora udržitelného růstu produktivního zaměstnání a důstojné práce pro všechny. To je rovněž v souladu s evropským semestrem jako takovým. A dále Sociální otázky nechám na komisaře Šmita. Co se týče eh, té roční strategie růstu a strukturálních reform, ano, je tu zaměření nad, i nadále na strukturální reformy. O tom jsme, to, to je v našich dokumentech, kde hovoříme o prioritě konkurenceschopnosti. Samozřejmě, že strukturální reformy jsou důležitou součástí toho, abychom zachovali udrž, eh, konkurenceschopnost našich hospodářství. Děkuji komisař Gentiloni. Ano? Nebudu opakovat, co řekl Valdis o tom fondu pro spravedlivou transformaci, náš návrh zní, že to má být klíčová priorita u různých kapitol. A k evropskému semestru soudím, že ten cíl zjednodušení naprosto sdílím, ale to nutně neznamená, že bychom nemohli mít několik cílů. Už máme sociální pilíř, sociální scoreboard v tom semestru a dnes se zaměřujeme na udržitelnost, životní prostředí, SDG, protože to je jaksi to nové paradigma, to je nový profil, jímž se definuje tato komise, což však neznamená, že ztratíme ze zřetele strukturální reformy a makroekonomické problémy a nerovnováhy budeme schopni zjednodušit naše mechanismy v oblasti makroekonomických nerovnovách? O tom se hovoří v diskuzích mezi námi s členskými státy a ve zprávě e- Evropské fiskální rady. Poselství zjednodušování není až tolik o tom, že by se říkalo, nepřidávejte k tomu nové otázky, ale spíš zjednodušení mechanismů v těch makroekonomických nerovnováhách. Příliš no, subjektů soudí, že je to komplikované, těžko se to používá objektivním způsobem. Takže já vnímám určité riziko rozředění. Chápu, že to bych řekl panu Ferbrovi, nejenom ta osmička, která už je v sociální pilíři, ale několik dalších cílů udržitelného rozvoje souvisí třeba s právním státem, s spravedlností a ty v semestru nejsou ale celkově bychom je měli do té obecné strategie komise zapracovat. Takže cíl zjednodušení je jednoznačný. Myslím, že to můžeme zvládnout s ohledem na naše nové závazky v sociální a environmentální dimenzi a to samozřejmě ruku v ruce s SDG. Děkuji. Pan Schmidt. Já to zkusím německy. Nepůjde o žádné kšeftíky mezi Fondem pro spravedlivou transformaci a ESF. Potřebujeme obojí. A oboje bude moci spolupracovat v mnoha oblastech, abychom vytvořili ještě lepší sociální podmínky. Minimální mzda to není všelek, to víme všichni, ale přece jenom pomáhá v jednotlivých státech, může pomoci mzdy trošičku popostrčit směrem nahoru. Ale Souhlasím s těmi, kteří říkají, že správná mzdo, správný mzdový nástroj je vyjednávací politika, tarifní politika a ta v mnohých členských státech pořádně není. My se musíme zasadit o to, aby tato politika se stala součástí tržního hospodářství, aby se dostala vůbec ke slovu, protože mnohde, kde máme mnohde, mnohde jsme měli vyšší míru kolektivního vyjednávání, ale ehm, jsou země, kde to je spíše výjimka. Možná ještě jedno slovo k tomu cíli číslo 8, co je důstojná práce a růst. Oboje spolu souvisí. Říkáme-li, že chceme kvalitní pracovní místa, to znamená, že kvalitní pracovní místa jsou i důstojná místa. Evropa potřebuje tato kvalitní pracovní místa, aby se dostala na cestu nové růstové strategie. Komisař Gentiloni, bych řekl, to řekl naprosto správně. Eh, tady není žádný problém s tím cílem. Ten cíl je již dost značně integrován do pilíře sociálních práv, kde máme tyto, ta pracovní místa a růst, ale chceme také udržitelný, udržitelný růst. Nevidím zde ani žádný protimluv mezi strukturálními reformami a udržitelností. Udržitelnost to je také velice obecně pojatá strukturální reforma. Protože když chceme tuto strukturu, pokud nebu, neprovedeme tuto strukturální reformu, tak velice rychle narazíme na hranice růstu. Změna klimatu je proto dobrým příkladem. Co se týká mobility pracovníků, tak eh, chceme podporovat jejich mobilitu, ale chceme zajistit, že mobilita bude kompatibilní se sociálními pravidly, že bude kompatibilní s pilířem sociálních práv. Sociální dumping, to je něco, s čím je potřeba bojovat všemi prostředky, jaké máme k dispozici. Před dvěma lety jsme přijali směrnici o vysílání pracovníků, která vstoupí v platnost v letošním roce. My jako komise budeme velice pečlivě e, sledovat, aby ta směrnice byla nejen transponována, ale také řádně implementována. Jeden z nástrojů, který máme k dispozici, je ELA, Evropská agentura práce, Eh, a co se týká Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, zde samozřejmě komise již teď využívá jednotlivé doložky pro tento Fond pro přizpůsobení se globalizaci a snaží se jej dále posílit. Děkuji vám mnohokrát a teď předám slovo kolegyni Langensiepen, místo předsedkyni výboru EMPL a ta bude předsedat zbytku tohoto dialogu. Thanks. Já vám děkuji. Děkuji vám, Tino. A nyní se dostáváme do třetího kola. Děkuji panu Šmitovi za jeho přispění do sociální oblasti a v první řadě dostane prostor Filip Lambert. Poté Kim van Sparentak, Francesca Donato a na závěr Elena Lisi. Takže jednu a půl minuty na každý dotaz a poté opět dostanou prostor eh, komisaři pro odpověď. Takže v první řadě pan Filip Lamberts. Pěkné odpoledne, vážení eh, páni komisaři. Eh, Těší nás, že tu vidíme i nové zaměření v nové komisi. Váš Green Deal je jedním z hlavních pilířů vašeho pětiletého mandátu, za to vám blahopřeji. Přejeme si toto také podporovat, nicméně máme tu dvojí problém. Na jednu stranu víme, že peníze budeme těžko získávat, abychom mohli financovat ty nezbytné investice. Na druhou stranu také víme, že zatímco ty rozpočtové cíle jsou zapsány do smluv, jiné nejsou, takže je tu určitá hrozba právních textů. Co se týče těch uh, postupu pro makroekonomické nerovnováhy. Tady možná by možné řešení mohlo být reorientace těch politických směřování. Tady totiž záměrem v těch řízeních v případě makroekonomické nerovnováhy je zaměřit se na ty makro ekonomické volatility v členských státech. Často se příliš důvěřuje eh, a vkládá na export a zaznamenávají se přebytky, ale to může být určitá velká míra zranitelnosti. A tady proto tedy vítám určité směřování či řešení, které se snaží, snaží vyřešit ty masivní přebytky. Ale možná k tomuto postupu bychom mohla ještě doplnit další věci. Jsou tu velké míry nerovnosti v oblasti ekonomiky. Bylo to prokázáno vědecky. Ehm, čím ehm, větší jsou nerovnosti, tím větší je také dopad na ekonomiku. Takže i tady vidím určitou makroekonomickou zranitelnost a přílišná potom závislost tady na těchto pravidlech by mohla také zase navýšit tu míru nerovnováhy. Takže prosím, zaměřte se i na příslušné postupy. Já vám také děkuji za váš úvod. Těší mě, že zmiňujete takové otázku nákladu na bydlení, protože lidé s tímto mají velké problémy. Zmínili jste tady vysoké nárůsty cen bydlení a že je třeba tuto situaci monitorovat. Nicméně, jak nahlížíme na postupy komise, tedy, že otázka bydlení je zase další příjem, který může přispět k makroekonomické stabilitě a nehledí se tu na to hledisko sociální e, potřeby a určitého práva občanů. Takže myslíte si, pane komisaři Dombrovsky, si, že jste dostatečně také obsáhly otázku bydlení, pomoci pro oblast bydlení či e, e, situace lidí bez e, domova. A co se týče doporučení pro jednotlivé země, počítáte tady s nějakými opatřeními nebo máte i nějaké nové ukazatele, nějakého nového porovnávacího žebříčku, abyste odstranili toto břímě z beder lidí, kterým hrozí nejvíce chudoba? A pak, eh, co se týče eh, těch ubytovacích platform, jako je Airbnb a Booking a podobně, vidíte v tom příčinu krize s bydlením, jaké budou možné postupy. Víme o nedávném rozhodnutí soudního dvora. A společně ve spolupráci s komisařkou Vestager také eh, myslíme si, že je důležité tuto oblast do určité míry právně regulovat. A nyní paní Donato za ID. Děkuji a já budu hovořit italsky. Děkuji. Tuto otázku chci směrovat zejména na komisaře Gentiloniho a místo předsedu Dombrovskyseho. Vracím se k otázce eh, nutné reformy eh, paktu růstu a stability. Evidentně to je nutné, abychom zajistili konkrétní možnost mobilizování investic a tím zaručení růstu jak už jsme slyšeli. Nemáme zatím jasnou linii, ale chtěla bych vědět, zda se alespoň shodneme na několika věcech, zejména zdá se evidentní, že bude nutné intervenovat ehm, ve věci deficitu rozpočtu a zejména ve věci strukturálních deficitů protože eh, zejména se jedná tedy o běžné výdaje, což je zásadní pro zajištění sociální ochrany. Kromě toho bude asi nutné eh, intervenovat v otázce cílů veřejného dluhu, protože těch 60% eh, dluhu vůči DPH se zdá až příliš restriktivní, je jen málo zemí v EU, které to vlastně respektují Eh, takže zdá se, že existuje i úplně jiný svět. Eh, a je to vlastně otázka schopnosti investovat eh, v Evropě, kde nebude dostatečný fiskální prostor. Co se týká um, biznisu a obchodního salda, tady bych ráda řekla, um, že tady ta nerovnováha se hodně liší zemi od země. Takže je to vlastně interní otázka, e, zda tato opatření mají procyklický efekt nebo ne, protože sociální udržitelnost a fiskální udržitelnost mohou existovat zároveň pouze pokud se změní parametrizace toho, čemu říkáme fiskální udržitelnost. To, co se předpokládá v zelené dohodě, by možná mohlo být i řešením, ale mobilizace jednoho bilionu v investicích si myslím, bude možné pouze pokud vytvoříme dostatečně prospěšné prostředí. Nezlobte se, už jste vyčerpala čas. Aha, děkuji za pozornost, končím. Bez mikrofonu. Děkuji teď za frakci ID. Děkuji paní předsedající, děkuji komisařům, že přišli a že e, jsou ochotní dialogu asi, se, asi jsou věci, eh, na kterých se neschodneme nebo ke kterým budeme potřebovat další vysvětlení. Eh, výroční strategie pro udržitelný růst hovoří o strukturálních fondech, o politických investicích, odpovědných rozpočtech v členských státech, o sociální rovnosti, byť to se většinou odkazuje až na jakýsi problém druhé kategorie. Cituji, abychom prosazovali rovnost, je potřeba bojovat s nerovností eh, nejexponovanější skupina z tohoto hlediska podle nás jsou osoby s postižením. Eh, jejich stupeň izolace se liší podle toho, zda jsou zaměstnaní nebo ne. V roce 2017 to bylo pouze 50%. To znamená, že každý druhý eh, handicapovaný člověk je nezaměstnaný a tím pádem nemůže využívat své přirozené talenty a kompetence. Kromě toho, podle údajů z Eurofound, 46% postižených osob eh, trpí rizikem deprese. Eh, komisaři Šmite, chci se vás zeptat, co hodlá komise udělat pro zlepšení situace v sektoru osob s postižením a kolik postižených zaměstnanců mají evropské instituce. Co hodláte udělat eh, na pomoc svazům, které prosazují inkluzi? Eh, komisaře Gentiloniho se ptám. Itálie má eh, osoby s vážným postižením, eh, na ty vydává zhruba 10 milionů euro každé dva roky. Nevím, zda to považujete za adekvátní částku na integraci těchto osob do trhu práce. To má být vlastně i apel. Zaměstnanost je zásadním faktorem, pane komisaři, pro integraci těchto osob. Nezlobte se, vyčerpala jste svůj čas. No, to jsem věděla. Děkuji vám. Okay, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, já vám děkuji za položené otázky a připomínky a nyní tedy v první řadě pan komisař Dombrovský, aby zodpověděl. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. V první řadě se tedy vyjádřím ke Green Dealu a k právní síle tohoto Green Deal. V nedávné době jsme vydali sdělení s politickým závazkem, tedy směřovat k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Součástí Green Dealu bude také klimatická legislativa, která z toho učiní právní povinnost Tedy bude tu tato část Green Dealu, která bude i právně posílena. Pak padly otázky ohledně těch řízení pro makroekonomické nerovnováhy, takže už jsme započali s určitými eh, kroky v této věci, například Německo a Nizozemsko se nacházejí v tomto řízení, proto protože měli poměrně velké přebytky a v letošním rozpočtu už obě země vyjádřily, že to budou mít podstatné eh, pobídky, aby vyřešili tuto situaci, to znamená tématu se věnují a je důležité ve stávající konjunktuře k určitému zpomalování, tedy aby tyto dvě země využívaly tento fiskální prostor. Co se týče nerovností, to už je součástí evropského semestru i v rámci předchozího mandátu komise. To bylo jednou z komisních priorit, tedy inkluzivní růst, snižování chudoby a nerovností Některé země mají i platové nerovnosti hodně vysoké a snažili jsme se tuto míru nerovnosti tedy redukovat a i nadále je to tedy prioritou i stávající komise. A pak otázka k přístupu k bydlení ano, tady na to nahlížíme jakožto určitou makroekonomickou nerovnováhu, protože je vlastně celá ta globální ekonomická krize začala s touto krizi subprime což eh, tedy právě ovlivnilo tento aspekt a zaměřujeme se na toto, ale také jakožto na sociální záležitost. Například v posledním evropském semestru jsme také eh, identifikovali určité investiční priority pro členské státy a v rámci nich přístup k dostupnému bydlení to bylo tedy identifikováno jako priorita v řadě členských států i v rámci víceletého finančního rámce a zase i nadále tedy pracujeme tímto směrem i v rámci revize eh, fiskálních pravidel. Eh, blíží se revize Sixpacku a Tupeku a tam tedy zase toto bude tvořit součást. Děkuji. A nyní pan Gentiloni, prosím. Děkuji vám. Otázka zranitelnosti, jak na to poukázal pan poslanec Lamberts, to je samozřejmě velice důležitý prvek v naší analýze makroekonomických nerovnovách samozřejmě liší se s, také silou těch právních nástrojů, které máme k dispozici. Valdis na to ostatně poukázal. Toto bude do určité míry také řešeno tím eh, propojením s Green Dealem v našich doporučeních tyto různé míry zranitelnosti budou brát v potaz. Není to jenom otázka nerovnoměrnosti, ale také závislosti na fosilních palivech a pak to budou jiné ty makroekonomické nerovnováhy, které už ostatně dlouho bereme v potaz v rámci našich doporučení. Za druhé, tak také beru na vědomí to, co tu zaznělo ohledně bydlení a konkrétně o potřebě projednávat to téma webových platform. Myslím si, že to bude důležité téma v rámci tohoto prvního roku komise ve středu nebo ve čtvrtek ostatně obdržíme první eh, návrh ze strany OECD o tom zdanění digitálních platform. A nakonec bych rád italsky reagoval paní kolegyni Donato. Řekl bych, že si myslím, eh, že eh, ten význam revize z, z pravidel pro růst a stabilitu, to je samozřejmě naprosto zásadní. Není to tak, že bychom neměli jasnou linii. Měli jsme veřejnou konzultaci, jejíž cílem bylo dospět ke konkrétním návrhům eh, v závěru tedy té veřejné, veřejné konzultace. Jasné jsou dvě věci. První věc je, že je potřeba najít ty nejpřizpůsobenější i nástroje pro podporu veřejných investic a za druhé, bez eh, příznivého kontextu pro soukromé investice a spárování státních a soukromých investic neuspějeme v těch cílech, jaké jsme si vytyčili. Co se týká postižených eh, osob, eh, tak si myslím, že zareaguje komisař Schmidt. Konec konců mě už také vypršel čas. Thank you. And... Ano, já vám děkuji. A nyní tedy pan komisař Schmidt na závěr. Ohledně bydlení, myslím si, že kolega Dombrovský již vyjádřil, jak nahlížíme na téma bydlení a důstojného bydlení, je velice jasné, že toto téma musí být zahrnuto do evropského semestru, má ekonomický, sociální i konkurenceschopný eh, aspekt. Takže eh, je to jedno tedy z těch závažných témat společnosti našich členských států. K té digitální oblasti tady bych rád potvrdil, že my spolupracujeme s paní komisařkou Vestagerovou o těch sociálních aspektech digitální agendy, o pracovních podmínkách a mírou sociální ochrany. To je zase velice důležité téma a určitě jej nestratíme ze zřetele v rámci diskuze. Ohledně postižení chci říci, že naše komise má heslo nerovnosti na všech úrovních, alespoň tak toto předsedkyně komise ohlásila. To znamená, aplikuje se to stejně na osoby s postižením. Konkrétně komisař Dali bude vypracovávat novou strategii týkající se nediskriminace lidí s postižením. A já si myslím, že můžeme do toho zahrnout specifickou podporu pro mladé lidi s postižením v rámci eh, záruky pro mladé, aby mohli získat lepší pracovní místa, lepší dovednosti, schopnosti a proto je zapotřebí mít specifická ustanovení, abychom mohli pomoci těmto lidem zajistit přístup Vyloučení z pracovního trhu je totiž často, ne úplně, ale často napojeno na tu skutečnost, že tito lidé často mají pouze eh, nízké kvalifikace a schopnosti. No a v neposlední řadě se také zaměříme na opatření, která musí uskutečnit členské státy, aby umožnili tuto inkluzi na pracovní trh osob s postižením. To je zase další nástroj, který by členské státy měly přijmout, aby podpořili a posílili podnik podnikatele, zaměstnavatele, aby byli připraveni zaměstnávat více lidí s postižením. Já vám děkuji, pane Šmite, a nyní se dostáváme ke čtvrtému kolečku dotazu. V první řadě pohovoří paní Rafalska za EKR. Máte minutu a půl, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně vážení páni komisaři, vážení kolegové, sociální silná Evropa se spravedlivou transformací, to zní jako takové hodně vzdálené prohlášení, nicméně v podstatě pouze takto dosáhneme té opravdové Evropy. A říkám to také jakožto občanka Polska. Uh, My jsme se zamýšleli nad tím, že můžeme mít ohroženou tu možnost získávat příspěvky z evropského rozpočtu díky určitým názorům naší vlády, ale doufám, že Evropa jako taková i nadále žije svůj společný sen. Já se ptám, jaké budou konkrétní kroky. Hovoří se tu o digitalizaci jakožto reakci na změny ve světě a zároveň Evropa má být správná spravedlivá, solidární, ale má být také konkurenceschopná a inovativní. Jak sloučit, sladit všechny tyto podmínky? Pane komisaři Šmite, je tu hrozba energetické chudoby je to propojené s tou ekologickou změnou. Jaké konkrétní návrhy máte na vyřešení tohoto problému? Jak hodláte také řešit snižování emisí? Nebude tu, nevyvstane tu nová hrozba chudoby nebo také konkurenční hrozba, že evropské firmy nebudou konkurenceschopné? Pak tu také zazněly problémy osob s postižením, jejich potíží, když se snaží získat přístup na pracovní trh. Děkuji. A nyní pan Epping má za EKR máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na komisaře Dombrovskise, co se týče udržitelnosti. Vážený pane komisaři, já to chápu, že vy podporujete Green Deal jste pro celou řadu investičních plánů, aby se snížily drastickým způsobem emise uhlíku. Nicméně jaderná energie a také eh, jisté druhy reaktorů nebyly zmíněny, nejsou zahrnuty do vašich strategií, takže má otázka je jednoduchá. Jakožto eh, jaderný fyzik, jaký je váš názor? Jaderná nukleární energie je možným řešením pro splnění těchto klimatických cílů mandátu vaší komise? Děkuji. Děkuji a nyní paní Pereira za GUE. Děkuji a pěkné odpoledne vám všem. Veškerý podzimní balíček i přes ty zmíněné stránky sociálně ekologické nepřináší nic nového. To, co je obsaženo v tom evropském semestru a v rozpočtovém balíčku, nikdy nebudou slučitelné s principy sociální spravedlnosti, udržitelného růstu a sociálního pracovního pokroku, protože hlásají opak zneužívání pracujících, snižování sociálních funkcí státu, privatizace na státní úrovni, liberalizace a privatizace strategických sektorů ekonomiky. V Portugalsku náš lid a naši pracující si zaslouží, aby byly ochráněny jejich pracovní práva. A mělo by to být, je to obsaženo již v ústavě, je mnohem pokrokovější než charta základních práv. Oni si zaslouží takové pracovní podmínky, které budou odolné do budoucna a nebudou mm, psány podle 19. století tímto způsobem, vzhledem k té celé řadě závazků, které hlásáte, a také to, že ekonomika by měla být ve prospěch obyvatel a pracujících, tak byste v rámci toho výpočtu každoročního rozpočtu pro oblast vzdělání, zdraví a sociální oblast a oblast infrastruktur a veřejných e, infrastruktur z veřejných fondů. E, přehodnotili jste to opravdu správně? A jak nahlížíte také na platovou politiku? Zda jsou řádně odměňováni ti, kteří doopravdy pracují. Berete toto vše v potaz? Děkuji. Já vám děkuji. A na závěr pan Gušmau Zague. Děkuji, paní předsedkyně je dobré si vyslechnout, jak komisaři to litují, že dochází k snižování kolektivních smluv, jaký to mělo dopad ale na prekérní pracovní místa a jak to omezilo počet těchto druhů smluv. Vždyť Evropská komise byla hlavním motorem, který vedl k deregularizaci tohoto pracovního trhu, jak to ovlivnilo určité země, jako konkrétně tu moji, jak jsme museli zažívat to bolestné období působení trojky. Já tedy vidím, že se eh, projev Evropské komise úplně zvrátil, obrátil. Chtěl bych vědět, zda to myslí vážně, zda se to eh, znázorní v těch příštích doporučeních pro naší zemi, pro Portugalsko, protože to, co jsme zažili za posledních 15 let byl pravý opak. Dále Evropská komise tu formuluje čím dál víc ambiciozních sociálních a environmentálních postupů a tento nový díl je velice specifický, nemá na něj finanční prostředky. My si přejeme být spravedliví, ale komise navrhuje škrty pro oblast koheze a pak se tu hlásá s jakýmisi triliony prostředků. Takže bez finančních prostředků na evropské úrovni zároveň s tlakem na země, jako je třeba Portugalsko, které sice bude mít letos přebytek, ale jsou tu stále hrozby, že fiskálně nebudou země plnit to dohodnuté, tak kde vezme Evropská komise prostředky na plnění toho, co je nezbytné? Děkuji srdečně, budu mluvit německy. Podívám-li se na hodinky, tak kvůli vyváženosti frakcí v rámci Catch the Eye je možnost ještě vystoupit. Máme dvě žádosti, já bych z hlediska spravedlnosti jim ráda vyhověla, pak půjdeme na odpovědi a pak bychom to ukončili. Čiže jednak Lefteris Nikolau a Helena Fritzon. Těmto dvěma dám slovo, jinak už bohužel nemáme čas. Ano, ano, ano, máte slovo, pane Nikolao. Děkuji mnohokrát. Je, jsou zde určité obavy o nové kapitalistické krizi. E, Evropa má nízké mzdy, eliminují se odbory, což je přesně to, co způsobilo předchozí krizi. A v těchto okolnostech chcete zavádět zelenou transformaci a digitální ekonomiku. Aplikace nových technologií v této oblasti, e, v této kapitalistické ekonomice, hrozí tím, že přijdeme o desítky tisíc pracovních míst a to zhorší situaci pracovníků, nezlepší ji to. Například v Řecku, pokud by se měl privatizovat, měla privatizovat elektrická síť, povede to k tisícům propuštěných a zvýší to chudobu. Máme technologii, výroby elektřiny, eh, čisté elektřiny, eh, a to by to, to by to vyřešilo. Nebo máme různé hliníkárny, které se mají také zprivatizovat, což také hrozí eh, propouštěním. Lidé budou doslova vykopnuti na ulici. Jaké stanovisko k tomuto, k tomuto zaujímá komise? Už musíte končit, pane kolego. No já bych ukončil otázku, jestli bych mohl. Jakou pozici hodlá komise zaujmout na obranu pracovních míst a co se týká e, důstojných sociálních podmínek? Děkuji a teď jedna minuta pro paní Fritzon a potom budou komisaři odpovídat. Já budu mluvit švédsky je naprosto nutné, aby eh, ta environmentální transformace byla řádně reflektována v evropském semestru a ve výroční růstové strategii. A myslím si, že bychom měli jít ještě dál, co se týká dosahování spravedlivé a udržitelné společnosti. Je potřeba zajistit rovnost mezi regionálními a globálními evropskými závazky, a jde také o větší legitimitu. Chtěla bych přivítat to napojení na implementaci sociálního pilíře. Pro mne jako sociální demokratku je naprosto zásadní, aby východisko pro globální klimatickou politiku byla spravedlivá klimatická transformace. Ta musí být podpořena odpovědností a solidaritou mezi zeměmi, ale také mezi lidmi. Chceme-li zajistit, že nikdo nezůstane pozadu. Doufám, že máme konkrétní opatření, jak toto provést a těším se na to, že sociální pilíř bude opět ve hře a těším se také na to, že všechny členské státy budou v této oblasti ještě ambicioznější než do posud. Děkuji. Thank you and now... Děkuji vám. Pan Dombrovskis. Můžete odpovědět. Díky, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Začnu tím e, propojením mezi evropským rozpočtem a právním státem. Ano, je to součást návrhu Evropské komise pro příští víceletý finanční rámec. Myslíme si, že respektování právního státu je naprosto zásadní pro členské státy EU a musí být zajištěno. A právě proto navrhujeme toto propojení o kterém aktuálně s kolegislátory diskutujeme. Dále, eh, na to se ptalo několik lidí, propojení mezi zelenou transformací a konkurenceschopností naší ekonomiky a, na, a hospodářským růstem. Máme studie, které byly v tomto kontextu provedeny, kde ty závěry jsou v podstatě, že Evropská zelená dohoda bude mít mírně pozitivní dopad na ekonomiku a mírně pozitivní dopad na zaměstnanost. Samozřejmě problém je, že tento efekt nebude rovnoměrně distribuován. Některá pracovní místa například zmizí třeba eh, horníci, uhelní horníci, že ano, ale bude obrovský počet míst v zelené ekonomice. Takže my musíme zajistit, abychom pomohli regionům a lidem, kteří budou ovlivněni touto zelenou transformací, a tím se dostávám k otázce, která zazněla na téma mechanismu spravedlivé transformace. V první řadě bych rád nastínil, že to bude na členských státech, aby představili své regionální strategie pro spravedlivou transformaci, na základě kterých budou moci čerpat z mechanismu pro spravedlivou transformaci. Jinými slovy, bude to v dialogu s členskými státy a oni budou vypracovávat svou strategii. Specifická otázka na téma ehm, eh, té taxonomie. Já jsem původně fyzik, ale nikoli jaderný fyzik. Takže k tomuto ano, byla to kontroverzní diskuze a uvědomujeme si, že jaderná energie bude hrát svou roli v transformaci jakožto nízkouhlíkový zdroj energie, ale aktuální taxonomie je otevřená co do dalšího zacházení s jádrem. Děkuji vám. Děkuji pan Gentiloni. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nepochybně, pokud jde o tuto zelenou transformaci, vnímáme určitá rizika i příležitosti. Rizika jsou pro pracovní místa, konkurenceschopnost, jistě. Zkušenosti historické ukazují, že takové velké transformace vždy sebou taková rizika nesou. Ale jak řekl Valdis, můžeme dosáhnout potřebné rovnováhy. A uvědomme si to riziko, kterému předcházíme, čili riziko klimatických změn a také ta vyrovnanost konkurenceschopnosti a pracovních míst, tak tam ten konečný výsledek je pozitivní může být pozitivní, pokud budeme mít alespoň ty základní nástroje, to znamená mechanismus pro spravedlivou transformaci, to je za prvé, a pak nový nástroj, jimž můžeme hájit naše vlastní ekonomiky a hájit eh, naše průmyslová odvětví a zároveň být v čele mezinárodně a tím pádem dosáhnout rovných podmínek a bránit úniku uhlíku, takzvaném carbon leakage. Čili tady bude právě ten mechanismus kompenzační, respektive mechanismus e, přizpůsobení se na hranicích. Oznámili jsme velký velký plán a vy říkáte, že bez financování. Ale víme, že objem evropského rozpočtu není tedy úplně na výši, jakou bychom si někteří z nás přáli, ale i tak existuje silný závazek, který vyčlenuje velkou část evropského rozpočtu na zelenou transformaci. A i zkušenosti s Junkrovým plánem nám ukazují, že je možná možno dosáhnout konkrétního pákového efektu. Takže myslím, že budeme mít k dispozici zdroje ke zvládání této transformace. Děkuji a nyní pan Schmidt, velmi stručně. Já myslím, že je možná spravedlivá transformace a Evropa, pokud budeme investovat do konkurenceschopnosti, ale dává nám to i příležitost investiční. Pokud budeme skutečně na čele v těchto nových technologiích, pokud budeme průkopníky, tak můžeme být úspěšní. Musíme hodně také investovat do dovedností a vzdělání. To je důležité k tomu, abychom podpořili kvalitní pracovní místa, aby lidé mohli tato místa mít. A to souvisí i s tím odměňováním. Ne, nejlevnější energie je ta, kterou nikdo ani nepoužije. Čili investovat do eh, staveb, bydlení s nízkými emisemi. Tím můžeme také eh, omezit energetickou chudobu. Pokud jde o sociální spravedlnost a pracovní práva, chceme zlepšit ten pilíř sociálních práv, který je hodně o právě těchto otázkách. Bereme to velice vážně. A asi si všimnete, eh, toho všimnete i v těch doporučeních, právě proto je tak důležitější, im, důležité implementovat ten sociální pilíř. Děkuji, pane Schmidt. A na konci první výměny názoru ekonomického dialogu v tomto období vám chci poděkovat závěrem za vaše prezentace, za vaše odpovědi a za vaše otázky. A já jsem ráda, že ti takzvaní marginalizovaní lidé jsou rovněž zohledňováni, lidé s postižením UNCRPD, lidé bezdomova, to je taky velice důležitá, důležitá skupina v Evropské unii, kteří nemají žádný hlas, žádné lobby. Možná bychom se měli také zaměřit na Romy. A budeme pokračovat dál. Výměna názorů o evropském semestru zástupci národních parlamentů. Budeme s nimi diskutovat mimo jiné dětskou záruku a minimální odměňování dovednosti a pracovní příležitosti. A členové Ekonu i výboru Ample jistě vezmou v potaz vaše slova, až budou rozhodovat o konečné verzi zprávy o evropském semestru. Takže teď uzavírám toto jednání. Děkuji, že jste se dostavili a přeji vám příjemný večer. Just a message to the econ members, we just wait. Jen pro poslance ekonu počkáme, až kolegové z výboru EMPL opustí sál a pak přijdeme k dalšímu eh, bodu pořadu jednání, protože už máme trochu sklus.